mata, nová společná rybářská politika, struktura pro technická opatření a víceleté plány. A já dávám slovo panu zpravodaji na čtyři minuty. Gracias, presidenta. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Děkuji, že mi dáváte slovo a chtěl bych poděkovat eh, za přínos všem kolegům a všem spolupracovníkům, kteří pracovali na této zprávě. Víceleté plány jsou velice důležitými nástroji pro dosažení cílů SRP. Nenechme se, prosím, o, o, ošálit tím technickým, tou technickou povahou této otázky. Je to naopak velice důležitý nástroj. Technické nástroje ovlivňují um, život sta tisíců rybářů a proto je velice důležité, jak přesně jsou stanoveny, jak přesně jsou definovány tyto, tato opatření. Uh, je tady eh, velký soubor legislativních eh, aktérů, kteří působí v oblasti, kteří definují různé předpisy, eh, kteří působí například i na regionální úrovni. Zde by mělo dojít ke zjednodušení a k nové formulaci těchto opatření a také vylepšení některých, které takové vylepšení potřebují. Mělo by se také zlepšit pochopení celé provázanosti všech platných právních předpisů, aby bylo možné také očekávat jejich náležité plnění. Je to výzva. Eh, nová, nové předpisy by takto měly flexibilním způsobem reagovat na situaci, brát v úvahu konkrétní situaci a také eh, nejnovější metody používané v této oblasti. Neměly by být brzdou pro využívání nových metod, měly by umožnit eh, uplatnění vědeckých nových poznatků. Měli by také zajistit eh, to, aby se i eh, rybářský sektor podílel na přijímání rozhodnutí. Měli by umožnit racionálnější eh, fungování celého rybolovného sektoru. Měli by být především flexibilním nástrojem, který reaguje na různé situace, na měnící se situace, na nové aspekty. Je tedy velice důležité, abychom se takto dívali na poměr proporcionality, na sociálně ekonomické ekonomické aspekty a řešili eh, důležité aspekty. Měla by to být jasná architektura, která by se soustředila na čtyři osy. Eh, tři z nich se týkají celého souboru společných centralizovaných norem a pak by tu mělo být jeden soubor specifických norem, eh, do čehož by spadaly specifická opatření spadající pod spolurozhodování. Eh, samozřejmě také zohledněna by měla být eh, regionalizace, eh, která by umožnila pružněji reagovat na různé změny. To je velmi dobrý nástroj, jak zohlednit specifické technické nástroje rybolovu. Musíme tedy zajistit, aby celý tento soubor nástrojů splnil svůj účel a umožnil dosáhnout cíle. Bral v úvahu víceleté plány a umožnil v rámci institucionální spolupráce na tomto základě, včetně judikátů eh, soudu, přijmout příslušné opatření. Eh, a na eh, vypracování těchto plánů samozřejmě se bere v úvahu také regionální dimenze. To všechno je velice dobrý základ pro konstruktivní diskusy, ve které musíme náležitě naslouchat eh, eh, subjektům z rybolovného sektoru, brát v úvahu jejich obavy, jejich problémy a jejich starosti. Paní komisařko, já věřím, že návrh, který připravuje komise a na kterou se těšíme zřejmě za několik měsíců, splní všechny tyto aspekty a bude brát v úvahu tato doporučení. Děkuji. Děkuji a nyní postup Catch the Eye. Máme čas a mnoho vás není. První pan Milat Mon. Zatím bez, zatím bez mikrofonu. Děkuji, eh, děkuji paní předsedkyně, děkuji panu Matovi za jeho zprávu, eh, hovor, která hovoří také o všech technických aspektech, které mají umožnit brát v úvahu eh, technické novinky, například zákaz výmětů a zohlednit je v těchto plánech. Je pravda, že v této oblasti je velice velké množství, eh, příliš nadměrné množství předpisů, které je třeba nějak sjednotit, vytvořit společný rámec, který by bral všechno toto eh, v úvahu, umožnil spolurozhodování, bral v úvahu regionalizaci a eh, umožnil normy, které odpovídají spíše regionální dimenzi, aby byly skutečně přeby, přijímány na regionální úrovni. Umožnil především také flexibilizaci a umožnil norm, lepší fungování fungování kodifikačního procesu. Je třeba vycházet ze studií a z výzkumu, který se mm, realizuje i v oblasti životního prostředí a v oblasti e, rybolovu. Je tady například také návrh e, komise, který jde tímto směrem. A já znovu ještě na závěr chci jednou poděkovat panu Matovi za tuto zprávu. Dále pan Serral Santos. enfatizar que tal como é definido neste relatório as pescas na europa têm de seguir a nova política comum das pescas e têm de. ve zprávě se hovoří, že evropská rybářská politika se musí uh, přizpůsobit uh, rozvoji rybolovu. Jde o rybolovnou politiku pro budoucnost a když hovoříme o víceletém plánu uh, pro Baltské moře musíme také vidět, že ty skutečné plány jdou nad rámec vědeckých doporučení a to může mít eh, velice zásadní dopady. Musíme eh, rybolov eh, uvažovat středně, ale i, dlouhodob, i dlouhodobě. Je potřeba správně řídit populace. Já bych chtěl poblahopřát zpravodaji k jeho práci. Eh, s některými jednotlivostmi eh, třeba úplně nesouhlasím, ale eh, obecně myslím, že rybolovná politika musí být především udržitelná a chránit populace v mořích. Děkuji. Děkuji, paní předsedající. Přizpůsobování technických opatření specifickým rysům každého rybolovného regionu povede k udržitelnému rybolovu. Máme společný cíl, ale řešení nemůže být e, všeobecné, všem společné. Jsem ráda, že zpravodaj tomuto rozumí. Existují ještě regiony, kde rybolov není jenom e, průmyslem a velkým biznisem, ale e, životním stylem, který existuje po celá staletí a je třeba jej chránit. Univerzální řešení v nařízení o trvale udržitelném využívání zdrojů ve středozemním moři, které zakazují využívání celé řady nástrojů v nekomerčním rybolovu, významně eh, poškodili sociální situaci i na některých chorvatských ostrovech a eh, tomu bychom, eh, to, to bychom neměli povolit. Při napravení této nespravedlnosti rád podpořím toto usnesení, protože je krokem správným směrem. Děkuji, eh, paní předsedající. Já jsem eh, velice vděčen Gabrielu Matovi, že vypracoval tuto zprávu z vlastní iniciativy, tak, abychom vlastně komisi nabídli návrh technických opatření i eh, nařízení o kontrole, aby, abychom mohli jasně definovat naše stanovisko a e, mnohé věci jsou v rybolovu e, podregulovány, takže se celé to odvětví e, drobných, drobných, drobného rybolovu, pobřežního rybolovu dělí od toho velkého odvětví. Tomu chceme zabránit. Máme kvóty a někde je třeba přímo určit které dny je možné lovit ryby na moři, potom jsou úpravy možností používat určité sítě a e, to není vždy vhodné i pro e, malé rybáře. Potřebujeme jasné definice. E, rybář vlastně potřebuje tři, čtyři věci, které je potřeba jasně upravit. Oblast, kde může lovit, kvóty pro specifické druhy, povol, povolení rybolovu a instituci, která, která jasně bude toto všechno kontrolovat. Děkuji, paní předsedající. Dále pan Marias. Paní předsedající, ve společné rybářské politice EU nepanuje jednota e, ohledně technických opatření, která jsou roztroušená v 30 různých nařízeních, e, což vede ke značně neorganizovanému systému rozhodování. E, často tu je nejen nesrovnalost, ale přímo rozpory. Technická opatření Eh, jasně svědčí o tom, eh, jak rozdílně eh, je chápán prostor středozemního moře a právě proto, že situace je tady ta složitá. Znovu jsme tu u dvou rychlostní Evropy. Jsou tu bohatí a chudí, tedy chudý jich a bohatý sever. Společná rybářská politika by měla vytvářet rovnoprávná opatření pro všechny země Evropské unie a zároveň ti, ty chudé rybářské oblasti mé země Řecka by měly být podpořeny, protože my tam máme ten obrovský, ten strašlivý třetí úsporný balíček balíček trojky, který zničil tamní ekonomiku. E, zemědělci jsou také značně proti politice trojky a také politiky Syrizy a Anel. Děkuji vám. Mě zajímá tato tematika, protože jsem z Irska Máme mnoho ostrovů a ostrovků a mnoho lidí e, na pobřeží e, závisí na rybolovu. Je to jejich živobytí, loví ryby už mnoho století. A Evropská unie je vnímána poměrně negativně, protože nevím, jestli dělá dost, ale každopádně musíme poslouchat tomu, co rybáři říkají. To, co rybáři říkají. A proto, když pozměňujeme evropskou rybářskou politiku, musíme naslouchat hlasu rybářů samotných, a to zejména těm s malými loďkami a tak dále. Podle mého názoru ti mají dojem, že je nikdo neposlouchá. Rozhodně, když se podíváme na věci jako jsou eh, kvóty, eh, tak eh, tady je zapotřebí jednat spravedlivě, protože, jak říkám, tito lidé na tom závisí, živobytí celých obcí závisí na rybolovu. Děkuji, pan Ferrera. Děkuji, paní předsedkyně. Technická opatření jsou užitečná. Víceleté eh, plány mají tu výhodu, že umožní určitou stabilitu, určitou předvídatelnost eh, v této oblasti, na kterou jinak dopadá velká nestabilita. Eh, je tady zapotřebí mít takový rámec řízení, který bere v úvahu konkrétní místní situace. Od Lisabonské smlouvy tady platí takový legislativní rámec, který dává jako výlučnou pravomoc Evropské unii eh, oblast regulování řízení eh, společné rybářské politiky a nebere v úvahu tu obrovskou rozmanitost, která charakterizuje tuto oblast eh, rybolovu, typy rybolovu a neumožňuje zohlednění konkrétních místních podmínek. Proto je třeba vytvořit strukturu, která umožní eh, udržitelný, udržitelné fungování, bude brát v úvahu konkrétní podmínky a uchová také zdroje. Paní komisařka Jourová, prosím. My si velice vážíme zprávy z, vlastního, z vlastní iniciativy e, o technických opatřeních od pana Mata, e, která skýtá značný vzhled do toho, jak parlament uvažuje o e, návrhu technických opatření a o tom, jak by měl vypadat. Ta zpráva přichází v pravý čas, protože komise v tuto chvíli připravuje legislativní návrh pro modernizované technická, modernizovaná technická opatření pro celou Evropskou unii. A já mohu s radostí říci, že tato zpráva je zcela v souladu s našimi analýzami, e, protože uznává význam regionalizace jakožto cesty vpřed. Nový návrh je prioritou komise a mohu potvrdit, že zamýšlíme tento návrh předložit na počátku roku 2016. E, v podstatě bude sestávat z rámce, tedy souboru základních pravidel, e, které budou platit pro všechny evropské vody. Hodláme se soustředit na změnu modelu řízení což umožní regionalizaci a změny obsahu budou e, omezeny na zjednodušení prostřednictvím odstranění e, nadbytečných opatření a racionalizací dalších opatření. Je to ideální příležitost uplatňovat flexibilnější přístup k dosažení našeho cíle udržitelné zprávy e, rybolovu. Důležité je také zdůraznit, že nový návrh nezmění konzervační standardy, které máme nyní, ale naopak umožní lepší eh, konzervaci. K víceletým plánům zase komise eh, do značné míry souhlasí s analýzami ve vaší zprávě. Tyto plány jsou zásadním prvkem zreformované společné rybářské politiky, protože za prvé jsou to hlavní nástroje k naplnění cílu maximálních udržitelných výnosů a za druhé přispívají k jistotě a stabilitě průmyslu a za třetí e, jsou důležitým nástrojem k Eh, implementaci povinnosti přistávání a regionalizace. Eh, vyjednávání o prvním víceletém plánu pro eh, baltský rybolov konečně pokračuje dobře. Do značné míry jsme překonali institucionální a politické rozdíly a komise doufá, že se povede brzy dosáhnout kompromisu. Budeme i nadále usnadňovat vznik takovéto dohody. Těšíme se na, na, na názor parlamentu na tato dvě důležitá témata, e, která jsou důležitými součástmi dosažení našeho cíle, kterým je ekonomické a sociálně udržitelné rybářství. Děkuji.